Chers collègues, on va commencer déjà. Milí kolegové, milé kolegyně, zahájíme dnešní schůzi. Chers collègues, on va continuer. Milí kolegové, milé kolegyně, Budeme pokračovat s dalším bodem na našem dnešním programu, a to je výměna názorů s cílí Malstromovou, komisařkou pro evropské vnitřní záležitosti. Vítám vás mezi námi, vážená paní Malstromová, vážená paní komisařko. Nyní proběhne první výměna názorů v rámci našeho nového výboru, nového složení našeho výboru Libe po evropských volbách. Paní Malstromová je zodpovědná za rozsáhlé dosie, migrace, kontrola hranic, boj proti kriminalitě, udržování údajů, dat, my v podstatě vlastně pokračuje po setkání s panem Alfanem. Hovořili jsme o Mare Nostrum a o Frontexu. Jak víte, milí kolegové, kolegyně, nejprve budou mít slovo koordinátoři Poté bude mít slovo paní Malstromová a poté ostatní členové našeho výboru, čili nejprve dáváme slovo vám, vážená paní komisařko. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážení místopředsedové, milí poslanci, poslankyně, ať již eh, staří či noví v tomto Evropském parlamentu. Jsem nesmírně ráda, že se opět vidíme a těším se na spolupráci v následujících týdnech a měsících. Jestli dovolíte, ráda bych využila této příležitosti, jak se již o tom zmínila paní předsedající předsedající. Já bych udělala určitě můstek mezi vaším novým mandátem a tím, čeho jsme dosáhli v posledních pěti letech v průběhu společného našeho mandátu, právě protože to bylo poprvé, poprvé, co jsme viděli novou Lisabonskou smlouvu, která postavila parlament na stejnou stejné postavení na roveň ehm, v oblasti vnitřní záležitosti a justice. A to je skutečně obrovská změna, kterou jsme zaznamenali společně. Čili jestli dovolíte trošku přehled toho, kde jsme v současné době a trošku se podívat i na náš program na podzim. Imigrace. Imigrace a azyl. Když se podíváme na situaci na našich vnějších hranicích, situace v dnešním světě a tak dále, vidíme, že je to mimořádná situace. Někteří tvrdí, že jsme ještě neměli ve světě tolik konfliktů, které by probíhaly současně od druhé světové války v takovým obrovským počtem uprchlíků na celém světě, kteří utíkají před opresí eh, a v podstatě je to více než 52 milionů lidí na celém světě. Vidíme samozřejmě obrovské konfliktní situace, války za našimi hranicemi, vidíme um, utrpení chudobou a ostatní problémy, což je výzva pro celosvětové společenství a vyvolává to tlak na celou Evropu. Azyl. Mnoho z vás ví o tom, že naše komise společně s vámi přijala konečně evropský asilový systém, který je hodný svého jména. Legislativa, kterou jsme přijali před rokem a půl, Znamená to, že uprchlíci jsou, že je s nimi zacházeno férovým způsobem ve všech členských státech a podobným způsobem legislativa byla ve všech směrech krokem vpřed, i když samozřejmě je tam ještě prostor k zlepšení, ovšem ne všude to bylo možné. A my se snažíme hrát naše roli při provádění, při transpozici ve všech členských státech. To chceme zajistit, protože pouze tam uvidíme, zda to funguje a já počítám s tím, že i vy budete tlačit na jednotlivé členské země a na radu, tak aby plnili Čili vidíme zde obrovský nárůst uprchlíků, migrantů, kteří se snaží dostat na jižní hranice našeho kontinentu, ale zároveň i e, severní země Evropské unie utrpěly tímto tlakem. Vidíme zde šílené obrázky z Řecka, z Malty, a samozřejmě tisíce lidí, kteří se snažili překročit středomoří a dostat se do Itálie v plavidle šíle, šílených podmínek. Marinostrom, tato operace eh, zachránila 100 tisíc lidí do konce srpna letošního roku, což je rekordní číslo a my opravdu se skláníme před obrovským úsilím italské strany i ostatní. My poskytujeme finanční politickou pomoc italským orgánům Frontexu, který, Frontex, který byl rovněž aktivní v tomto ohledu. Já jsem se setkala, paní předsedající o tom hovořila s panem ministrem Alfánem minulý týden, hovořili jsme o možné operaci Frontex Plus, která by pomohla Itálii. To bude vyžadovat zásadní podporu ze strany mnoha členských států. Tato operace by mohla být provozu schopná v listopadu. Nejde o kopii Marinostrum um, akce, nebude to nějaká duplikace či nahrazení této operace, bude to trošku omezenější operace, ovšem i v tomto ohledu očekáváme pomoc Evropského parlamentu, jelikož budeme potřebovat dodatečné finanční zdroje, zdroje EU eh, e budou muset být k dispozici, jakmile budeme požadovat. Humanitární katastrofa v Syrii, eh, ty hrůzy, které vidíme v Iráku, nestabilita v celém celé oblasti sousedských zemí. To pokračuje a samozřejmě, že to povede k dalšímu nárůstu uprchlíků, kteří budou požadovat mezinárodní pomoc a ochranu. Jiní utíkají před chudobou a my musíme reagovat na všechny tyto problémy. Neexistuje ovšem zázračné řešení. Evropská rada před letní pauzou přijala strategické hlavní směry, určitý komplexní přístup, co znamená posílení pomoci původním zemím, transitním zemím, regionální programy, transitní programy, posílení našeho právního mechanismu, operačního mechanismu, který by umožnil lepší stíhání, vyšetřování kriminálních sítí, boj proti eh, obchodování, proti pašování, pomoc mm, všem, kteří jsou v nouzi, mm, přesidlování a tak dále. Samozřejmě, že musíme vzít potaz všechny mezinárodní dohody, konvence, úmluvy, hodnoty, na kterých stavíme. A samozřejmě víme, že i demografická situace v Evropě je taková, že my vlastně potřebujeme, aby k nám přicházeli noví lidé a my vlastně ten migrační tlak vidíme spíše jako příležitost a ne pouze jako hrozbu. Jak je to občas mm, interpretováno. Právě proto jsem ráda, že se nám povedlo dosáhnout velkého pokroku v oblasti legálního příchodu do Evropy. Je to důležité s ohledem na uprchlíky, ale i na ty, kteří hledají práci. Směrnice o sezónních pracovnících, to je první část mozaiky evropské legislativy, která pokrývá především občany s nižším vzděláním. My potřebujeme i tyto pracovníky, potřebujeme, aby byli ochráněni, aby měli určitá práva a nebyli zneužíváni. Dále je to další eh, oblast legislativy, eh, kde eh, máme možnost přijímat odborníky, experty, méně administrativně zatěžujícím způsobem. Samozřejmě, že potřebuje mít dobře vyrovnané texty, legislativu, která bude zahrnovat veškeré naše hodnoty. Důležitá je rovněž i implementace ale jsou to šengenské země, které řešily problematické období už již od léta 2011. Pamatujete si to, bylo to velice komplikované, eh, ať už jde o podstatu i o formu těchto problémů. To, čeho jsme dosáhli v této oblasti, je dobré. Máme jasnější, transparentnější pravidla pro ochranu našich hranic, ehm, bezproblémové cestování v rámci našeho prostoru. Máme evropský systém verifikace, ověřování. Všechny tyto změny byly součástí nového hodnotícího mechanismu šengenského prostoru. Právě probíhá implementace a probíhají i diskuze, které se týkají hodnotícího programu, který připravujeme pro příští rok ale je to posílení politických vztahů s ne evropskými zeměmi, především pokud jde o požadavky, teda zeměmi, které nejsou součástí EU. Je to sedm zemí, plus, e, mezi které patří i Moldávie, pět e, západních zemí, dále je to Kolumbie, Peru a sedmnáct dalších zemí, ve kterých uvažujeme o těchto možnostech a doufám, že zahájíme jednání ještě před koncem letošního roku, zatímco pro Peru a Kolumbii hodnotící zprávy měla být dokončena v brzké době. Dále je to liberalizace víz, Gruzie, Turecko, Dále zde máme Azerbajdžán, Arménii, Maroko a Tunisko, se kterými jsme rovněž zjednodušili tyto procesy. Toto je velice dobrý rámec pro spolupráci v této oblasti, migraci, otázky mobility tam řešíme. A dále jsme dokončili rovněž readmisní dohody, které jsou důležitým prvkem dobře fungujícího imigračního a asilového systému či politiky. Pokud jde o bezpečnost a boj proti organizovanému zločinu, zde bych se nejprve ráda věnovala obchodování s lidmi. Toto je ohromný problém, který je přítomen příliš v mnoha našich zemích. Před pěti lety hm, zde vypadal trošku ten přístup jinak. Některé země měly laxní legislativu, jiné přísnou legislativu. Nyní máme společnou definici tohoto zločinu, lepší postihy, minimální uvěznění, doba uvěznění, ochrana um, obětí právě díky uh, směrnici, která bojuje proti obchodování s lidmi a zde parlament byl nesmírně aktivní. Máme zde celou evropskou strategii, konkrétní akce, máme zde konkrétní kroky, koordinátory, kteří fungují v oblasti biznesu i občanské společnosti. Já doufám, že to bude i jednou z vašich priorit v následujících letech. Korupce. Korupce to je rovněž nesmírně problematická oblast, kriminální aktivita, rovněž to podkopává důvěru, sociální sítě, naší demokracii, naší společnosti. Stojí nás asi 120 miliard eur ročně. To jsou odhady. To jsou odhady, které jsou podle mě velice mírné. První takovou zprávu o korupci jsme prezentovali loni na podzim. Máme zde jednotlivé body osvědčené praxe, zdůrazňujeme oblasti, kde bychom měli posílit naše úsilí a já doufám, že i na základě těchto zpráv posílíme i politickou aktivitu, politický dopad, že budeme skutečně o tom hovořit velice aktivně a že to bude mít skutečný dopad v praxi. Dále je to konfiskace eh, zisku z organizovaného zločinu v této oblasti. Chceme, aby to byl celoevropský a jedno, jednodušený přístup. Letos v létě možná jste si přečetli v novinách, zaslechli v médiích i to, jak roste eh, skutečně extrémně násilný, násilný terorismus. Máme zde, eh, máme zde legislativu, která pokrývá nesmírně eh, problematické chemické látky. Dále je to oblast, kde zjednodušujeme detekci, pokud jde o, eh, o výbušněny, nukleární zbraně, chemické zbraně. Dále zde máme síť, která upozorňuje na radikalizaci v této oblasti. Snažíme se v oblasti terorismu, snažíme se zvyšovat povědomí i na místní úrovni, snažíme se bojovat proti násilnému extremismu všech forem, na všech frontách. Na základě našich zkušeností se snažíme samozřejmě pokračovat dál. Máme možnost kontaktu s akademickou sférou, s vůdci v oblasti náboženství, máme zde takový think tank, snažíme se získávat vědomosti ze všech možných oblastí. Dále je to FTTP dohoda, a dále dohoda se Spojenými státy o PNR datech, rovněž tato dohoda s Austrálií, která rovněž hrála důležitou roli v boji proti terorismu. Debata byla opravdu velice náročná, rozsáhlá, pokud jde o sledování, ochranu dat, údajů celá tato problematika byla zasazena do jasného rámce ochrany soukromí a dále je to i zpracovávání a uchovávání osobních dat, který jsme se věnovali. Toto všechno je propojeno i s otázkou kriminality. To je další bezpečnostní riziko. Zde jsme domluvili rovněž legislativu, pokud jde o veliké útoky na informační systémy. Evropský parlament nám hodně pomohl, vytvořili jsme Evropské centrum pro boj proti krimi, eh, kyberkriminalitě v Europolu. To rovněž sehrálo ohromnou roli v boji proti eh, těmto konkrétním kriminálním sítím v Evropě. EC3. Evropské centrum boje proti kriminalitě s eh, kyberkriminalitě se snaží bojovat i proti sexuálnímu zneužívání dětí. Online toto je rovněž součástí směrnice, která umožňuje stíhání eh, pachatelů a zároveň ochranu obětí. Před dvěma lety jsem se spojila i s Ekem Holderem, americkým eh, prokurátorem, kde jsme se snažili o vytvoření aliance boje proti dětské pornografii a kriminalitě přes internet 54 zemí. zemí. To již podepsalo a příští měsíc ve Washingtonu budeme mít další schůzku k tomuto bodu. Čili, jak vidíte, vážená paní předsedající, i Evropská rada, když hovořila o těchto strategických hlavních směrech pro oblast justice a eh, vnitra se věnovala všem těmto důležitým bodům, eh, vytvořili, snažíme se samozřejmě vytvořit lepší prostředí, bezpečnější prostředí pro všechny naše občany v celé Evropské unii. Samozřejmě, že jsou zde obrovské výzvy, které nás čekají. Všem se musíme snažit o to, aby celá tato legislativa byla implementována, aby byla sledována, aby byla monitorována, aby byla mm, efektivně uplatňována v celé Evropské unii, protože to je pro nás nesmírně důležité. Evropský parlament bude hrát velice důležitou roli v tomto našem úsilí. Dneska odpoledne budeme hovořit společně s vámi například i o otázkách financování všech těchto aktivit. My samozřejmě za generální ředitelství Home mám, předložíme podrobné informace v tomto ohledu. My samozřejmě na závěr bych ráda řekla, že to bude právě tam to nové složení komise, které přijde s novými aktivitami. Ovšem, než se mě zbavíte, tak nás ještě čeká hodně práce. Některé věci již máme na stole. Doufám, že je, pokud ne, dokončíme, tak alespoň v nich pokročíme. Nejdůležitější je reforma Europolu. Dívám se na Augustína. První čtení, stanovisko parlamentu, všeobecné stanovisko rady, to všechno by mělo být dobrým základem pro pokrok v této oblasti ještě letos na podzim. Doufám, že tím umožníme kvalitnější fungování Europolu a zároveň za plného respektování ochrany dat a základních práv. Jistě víte, že máme i návrh Lisbonizace SEPOLu. Asi víte, že diskuze již probíhala ohledně eh, toho, kde se bude nacházet tato organizace. To je již za námi a já doufám, že díky tomu opravdu bude moci pokročit v této oblasti dalšího vzdělávání v rámci SEPOLu, která je velice pro nás důležitá. Tato agentura bude zároveň pak v lepším souladu eh, eh, a bude moci spolupracovat s ostatními agenturami. A v podstatě SEPOL, jeho zaměstnanci budou mít možnosti skutečně aktivněji fungovat v této oblasti do budoucna. Těším se i na pokrok v oblasti legislativy, pokud jde o například, pokud jde o odborné pracovníky, studenty, výměny pobyty. Evropský parlament odvedl úžasnou práci. Já se těším na to, že i rada se toho zhostí, tak abychom mohli přijmout pravidla, která umožní zjednodušení těchto pravidel lidí, kteří potřebují přijít do Evropské unie, kteří zde plánují založit svůj podnik, biznis nebo chtějí pokračovat svém výzkumu či studiu. Zároveň pokud jde o vízový balíček, tam skutečně doufám, že rovněž pokročíme při eh, eh, revize v této oblasti, bude to mít obrovský dopad i na občany třetích zemí a samozřejmě šengenské záležitosti, vízové záležitosti, konzuláty, které tam by měly být tyto procedury zjednodušeny a harmonizovány. Zároveň proběhlo formální, doho- formální dohoda mezi PNR, mezi EU a Kanadou, to znamená, že Evropský parlament může oficiálně se začít věnovat této oblasti, jednat o tom, máme zde návrh dohody, která je velkým pokrokem, především pokud jde o záruky v oblasti ochrany osobních údajů a já doufám, že Evropský parlament bude schopen velice brzo schválit tuto dohodu. PNR data. V několika dnech jsme viděli šílené obrázky eh, ze Sýrie, z Iráku, opravdu hrůzné záležitosti, které mají dopad na všechny naše členské státy v rámci Rady pro vnitřní záležitosti jsme s ministry věnovali obrovskou, obrovskou pozornost takzvaným zahraničním bojovníkům, který, kteří představují obrovské riziko pro Evropu. Ano, vidíme, že se zúčastňují těchto konfliktů na Středním východě, mm, prochází školením, Eh, tréninkem, cvičením. My samozřejmě máme určité nástroje k dispozici, ovšem musíme v této oblasti ještě pokročit a proto skutečně bych chtěla poděkovat panu Krkopovi za jeho práci v této oblasti návrhu o datech PNR a i za eh, text, který již máme na stole v této oblasti. Čili byl to opravdu velice dlouhý výčet. Vážená paní předsedající, ovšem chtěla jsem alespoň velice stručně váženým poslancům poslankyním říci, kde asi jsme, jak na, jak na tom jsme. Samozřejmě v některých věcech se asi neschodneme, ovšem my se ve Evropě snažíme o kompromisy. O to nám jde samozřejmě napříč politickým spektrem. Já jsem připravena, tak jako vždycky, odpovědět na vaše poznámky, otázky a v těch následujících ještě týdnech a měsících naší společné spolupráce se na to velice těším. Děkuji. Děkujeme, vážená paní komisárko. Vážená eh, paní komisařko, ano, vy si jistě pamatujete, že byla naší kolegyní eh, před několika lety, než se stala komisařkou, byla poslankyní, europoslankyní. A nyní požádali o slovo další kolegové. Prosím. Děkuji vám, paní komisařko, za to, že jste se dostavila. Ano, jak jste řekla, došlo k velkému množství zlepšení v oblasti vaší práce, v boji proti organizovanému zločinu kyberkriminalitě a dalším. Nicméně já se soustředím na nelegální migraci, konkrétně na Frontex Plus a nebo operaci Trident. Pocházím z Malty a velice dobře si uvědomuji, jak důležitá byla operace Mare Nostrum, zachraňovala životy na moři moři a jak je také zásadní pro to, aby si z ní brali příklad i ty budoucí operace. Stejně tak eh, vítám to vaše hodnocení, že když jste zavedli tuto operaci, tak se členské státy musely konečně uvědomit, že je třeba přistoupit ke konkrétním krokům. To vše sdílíme, nicméně informace o té operaci jsou takové trošku nejednotné, byly tu různé odhady, některé analýzy hovoří, že třeba nahradit Mare Nostrum nebo doplnit, anebo vytvořit úplně něco nového a myslím si, že je třeba tady toto vše lépe definovat a jasně si uvědomit, co to představuje a jasně to definovat. Rozhodně ale je třeba, aby jakoukoliv operaci zaštítili členské státy prostřednictvím zdrojů a prostředků, aby byl dostatečný rozpočet i ve Frontextu. Můžete tedy na to zareagovat, jak na to nahlížejí členské státy a na závěr bych vám také chtěla poděkovat a těším se, že se zítra uvidíme také v ESVČ. Děkuji a nyní za socialisty paní Cimel. Děkuji. Já částečně navážu na předřečnici. Já bych vám byla, paní Malstumová, velice vděčná, kdybyste nám mohla konkrétněji vysvětlit, jak eh, ta iniciativa Frontex Plus bude nabírat konkrétní obrysy. Zmínila jste se o počátku v listopadu, ale zatím se nám nepřiblížila, do jaké míry se na tom budou podílet členské státy. No a ještě jeden dotaz. Ještě jedna věc by mě zajímala, totiž tady nepůjde pouze o zachraňování uprchlíků, nýbrž tady se tážu, zda není přáním italské vlády i to, aby když budou přijímáni uprchlíci někde, tak aby nebyli všichni odesíláni do Itálie. Tedy záměrem bude je zachránit, ale na rozdíl od současné situace je pak už přímo přidělovat různým členským zemím. No a další otázka, když hovoříte o sjednocení Hermesu a Eneasu, tedy v rámci potírání ilegální migrace. To sice zní hezky, ale jak rozhodujeme? Třeba ještě na moři, anebo hned na hranici. Kdo je ilegální? Eh, přivandrovalec a kdo má pádný důvod se ucházet o azyl. Další věc, hovoříte o ilegální migraci. Ono je pravda, že někteří uprchlíci přímo, řekněme si to, eh, nalejme si čistého vína, se se odebírají za práci, ale někteří, eh, u některých to neplatí. A já se táži, máme nějaké další rozšíření eh, právní definice ilegální migrace, e, jiných možností, co dělat, když se chceme ze svého neblahého života odpoutat a sdělujeme to těm lidem v té původní zemi. Mm, to je otázka. Já se neustále táži, zda potřebujeme PNR. A zda opravdu každému Němci, který se odebral do Sýrie, pak budeme zakazovat, aby se vrátil do své mateřské země Německa. A táží se, zda opravdu je to tak. V jednom členském státě máme například 300 těch takzvaných foreign Fighters. Známe je všichni jmenovitě? Pokud víme, o koho jde, proč se nechopíme stíhání? A nebo máme pouze nějaký dojem, nebo pouze máme podezření, že se do Sýrie odebrali, aby eh, se tam účastnili těch bojů. Proto se táží, zda bychom v rámci ochrany procesních práv, v rámci ochrany férového, spravedlivého procesu neměli něco propracovat hlouběji. Vyvarujeme hm, se tak nebezpečně, nebezpečí, že budeme zakazovat eh, lidem přicestovat, eh, vracet se, případně budeme zatýkat jenom proto, že si nějak teoreticky odvodíme, že by mohlo jít o člověka, který se účastnil něčeho nekalého. To mě není jasné. Děkuji paní Cipel, pan Kirchhoff, dávám vám slovo. Uh, Děkuji, paní předsedkyni. Eh, rád bych také vyjádřil několik mých připomínek a v první řadě Eh, vyjádřit dík paní komisařce Malmström, protože ona zdůraznila několik věcí, nicméně i ty prokazují tu komplexnost, složitost těch výzev, které bylo třeba řešit eh, v posledních letech. A myslím si, že eh, za, to, za jejich dobré vyřešení vděčíme i paní komisařce za dobrou spolupráci s ní a musíme říci, že eh, to bylo tady výtečné období a přeji vám také stejně i tak eh, mnoho úspěchu a děkuji vám ještě jednou za vaši práci. A nyní jen velice stročně několik málo připomínek. Nechci tady nudit ostatní kolegy ohledně PNR, všichni o tom eh, víte mnohé. Myslím si, že tedy po té, co řekla paní eh, komisařka, se vyjadřila ohledně těch eh, bojovnících, o otázkách bezpečnosti, tak závěry rady tady je velice důležité je stanovit jakožto prioritu a doufám, že se podaří přesvědčit i ostatní kolegy, že je třeba v tomto bodu pokročit vpřed. A ještě ohledně pašování, obchodování s lidmi, tady mne znepokojí zejména děti, protože toto je opravdová pohroma. Není to jenom trestná činnost, ale je to velice odsouzeníhodná morální záležitost a již se prokázalo v mnoha případech, bohužel, je s dětmi vynakládáno stejně jako s dospělými, i co se týče těch podmínek pro přijetí podmínek, ve kterých se dále nacházejí. A já zdůraznuju, že je třeba uplatňovat oddělené přístupy, když vynakládáme s dětmi. Je to opravdu velice důležité téma a ostatně, e, co se týče dobré reputace EU, je třeba toto zdůraznit. Dále otázka korupce, praní špinavých peněz. Hovořil jsem na toto téma před chvíli praní špinavých peněz a otázka proporcionality. Já tady eh, jsem spolu s pravodajem na, ve zprávě na stejné téma a doufám, že se opravdu soustředíme na to, abychom to postupovali proporčně, abychom řádně vynakládali s těmi eh, správnými pachateli, eh, kteří tedy způsobují značné škody a stěžovat život i těm, kteří tedy a nestěžovat život těm, kteří se vůči zákonu chovají správně. Eh, mnoho finančních prostředků již bylo přiděleno do oblasti Středomoří, například naší eh, pracovní skupině, stejně tak Frontexu. Nicméně myslím si, že je důležité, abychom s těmito prostředky stan- eh, je vydávali a stanovili jasné podmínky i co se týče chování, vynakládání s těmito lidmi, co se týče zachování základních práv. My tu, myslím, máme velký problém eh, s migrací přes Evropu do Evropy a chci říci, že pravidla jsou pravidla a zneužívání pravidel, ať je to ze strany jakýchkoliv zločinců či zločineckých skupin, něco takového je nepřijatelné a opravdu je třeba se zaměřit na ty opravdové žadatele, opravdové uprchlíky a na ty, kteří si přejí přicestovat do Evropy a pracovat zde, ale vyloučit ty, kteří chtějí jen zneužívat nás. Děkuji, pane Kirkhope, a nyní paní Wilkstrom. Děkuji, paní předsedkyně. My všichni víme, k čemu tu dochází. před rokem lídři evropských států hovořili o nezbytnosti okamžité reakce, takže je frustrující, že i nadále tu vyníme Evropskou unii z nedostatečné aktivity aktivity, když tu jsou ale některé členské státy, které blokují jakékoliv postupy. Frontex, jak víme, nemá zdroje ani vybavení uh, pro to, aby tato agentura byla úspěšná, aby operace Frontex Plus byla úspěšná, protože to naprosto závisí na členských státech, které by měly přispět eh, k tomu, aby tato operace zachraňovala životy. Takže bych eh, chtěla požádat, aby členské státy zareagovaly. Já tu mám tiskové prohlášení ze srpna 2007, když se hovořilo o zavedení té operace a o tom, do jaké míry bude Frontex Plus doplňovat Mare Nostrum a že Mare Nostrum bude pokračovat ve svých aktivitách. Také toto je důležité vyřešit. Takže Frontex se bude také starat o záchranné operace a pak ještě kdy ten operační plán pro Frontex Plus bude dostupný i pro nás, členy tohoto výboru, abychom se mohli zaměřit na možné doložky a platnost a plnění základních práv, protože my opravdu si přejeme být součástí tady toho. My jsme v podstatě obměnili nařízení o Frontextu a dodali jsme tam podstatnou část právě v té kapitole o základních právech, takže prosím vás, opravdu by bylo dobré, kdybychom ten dokument měli k dispozici a mohli ji řádně prostudovat. Chtěla jsem ještě říci mnohé, ale omezím svoji řeč a přenechám a eh, příležitost i ostatním kolegům. Děkuji. Děkuji paní Wikström, paní Ernst. Ja, vielen Dank. Ich... Děkuji. Já mám tři záležitosti které bych zde ráda vypíchla a prohloubila. První to je samozřejmě migrace a azyl. Máme enormní prout migrantů, který se snaží dostat do Evropy. Je tomu tak, všichni to víme. Otázka zní, jaké jsou ty mezery, které je třeba zaplnit z pohledu členských států, abychom se lépe vypořádali s rozlišováním mezi uchazateli azyl. Vy jste řekla, že tady bude ten nový Frontex Plus a že to bude znamenat dodatečné nasazení. Moje otázka zní, eh, máme poměrně nejasné náklady, nevím, jak to bude vypadat. Možná vy už tu představu máte, o jakých dodatečných nákladech hovoříme. Další otázka. Do jaké míry máme už přísliby z strany jednotlivých členských států o tom, že se na tom podílet budou, které už oficiálně prohlásili, že se k tomu hlásí? Třetí věc, ten resettlement, čili to, eh, ta pomoc v tom novém eh, usazování se, eh, chcete to někomu nutit, ten program, toho nacházení nového bydliště a jakou úlohu budou odehrávat ty Sibora guidelines, tedy ta vodítka, když už Frontex Plus bude fungovat a když už budeme mít ty uchazeče na seznamu a jakým způsobem je tedy budeme rozmistovat. Takže to jsou moje otázky k migraci a azylu. Druhý bod, to jsou ty, ti džihadisté, o něch zde hovoříme neustále, že se má změnit právní úprava toho, když se odebírají ven a vracejí. Já mám hodně pochopení pro eh, ten základní motiv, proč se toho snažíme chopit, ale z právního pohledu to vypadá vypadal jinak. E, otevřuli dveře, projdou jimi všichni, nejen džihadisté, ale i ostatní, takže jde o to, když se snažíme měnit právní úpravu, a máme například skupinu, eh, se kterou chceme nějakým způsobem v té realitě nakládat. Já tady souhlasím s paní Wikström, že si možná otevřeme vrátka k něčemu, co nám nakonec bude opravdu dělat potíže. A třetí věc, nepřekvapím vás, PNR eh, má existovat nějaká celounijní PNR, to byla ta otázka, já to chápu, že někdo takto uvažuje, ale jde o to, že máme zde právní rozhodnutí Evropského soudního dvora a to musíme nějakým způsobem prosazovat. A to se týká uchovávání údajů, Což vlastně znamená, že celá směrnice, která se týká PNR, byla de facto prohlášena za neplatnou od samého začátku. Když se podíváme na ten rozsudek a přečteme si ho pozorně, tak se tam hovoří o tom, že jde o to, že se to potenciálně týká úplně kohokoliv a úplně všech údajů. A proto ten úspěch ve smyslu potírání terorismu vůbec není zaručen, když takto paušálně sbíráme všechno. A mo- já se táži, jaké to má dopady na unijní legislativu, na vaši práci, budete muset měnit nějaké zákony, nařízení, směrnice, kde to budete dohledávat, kde jsou ty mm, protiprávní prvky a to se pak bude muset i kaskádovitě odrazit na tom, jak členské státy budou zacházet s eh, právy občanů. Co podniknete krátce a stručně? Eh, na základě tohoto rozsudku Evropského soudního dvora. Ještě pořád koordinátoři. Paní Keller má slovo. Děkuji, děkuji paní komisařko za to, že jste se k nám dostavila diskuzi. Také bych se chtěla vyjádřit Mare Nostrum, ale ještě se zeptám na liberalizaci víz, protože vy jste vyjmenovala mnoho zemí, ale Kosovo tam chybělo, takže možná byste nám k tomu mohla něco říct. Ohledně Mare Nostrum již kolegové řekli, že je to nejasné, že potřebujeme více informací, stejně tak na to nahlížím já. Tento Frontex Plus Ostatně i to samotné jméno bývá odlišné za různých okolností. Bude tedy úplně nahrazovat Mare Nostrum, pokud ne, tak která, kterou část eh, tedy eh, z toho vyloučíme, nebo která část tedy Středomoří nebude pokryta, kde ty lidi necháme jen tak na holičkách, tam to prostě není jasné. A ještě bych já se chtěla dotázat na schopnost eh, Frontexu řídit Mare no, Nostrum. My jsme tady přepracovávali mandát Frontex, je agentura zabývající se vnějšími hranicemi. Ovšem eh, my potřebujeme opravdovou humanitární misi, která ve Středomoří bude zachraňovat životy, ale to není hlavní role Frontexu. Oni samozřejmě tomu nepomohli, ale pořád je tu ten velký rozdíl. A já nevidím možnost, jak by ta hraniční agentura mohla z ničeho nic být humanitární agenturou. To opravdu bude velice, ještě velice složitá záležitost. A mám tedy pochybnosti o celé proveditelnosti, schudnosti tady tohoto. Ještě mám další otázky otázky ohledně jednotlivých detailů, například kdo převezme zodpovědnost za ty zachráněné lidi, který stát ponese tu odpovědnost. O tom jsme zdlouha, ze široka hovořili s Frontexu, s Frontexem tady jsou nejasné odpovědnosti a jak zajistíme, že nejenom ti nelegální jsou zachráněni, ale v podstatě všichni budou zachráněni. A kdo bude řídit ty záchranné operace? jednotlivá ta střediska, kdo převezme zodpovědnost za rozdělování úkolů. Již v minulosti jsme viděli, že jsou tu nejasné zodpovědnosti. Některé regiony, prostě tam jednoduše došlo k velkým tragédiím kvůli tomu. A pak ty operace Eneas a Hermes, ty byly sloučeny. A jaká je přidaná hodnota tohoto sloučení, když každá má vlastně jiný záměr? A jaké aktivity, na které se soustředí Frontex Plus, jako třeba vzdušná kontrola nebo větší kontrola nad loděmi. Jak to bude vypadat? A pak ještě rozpočtová otázka, to je tady zase velice zajímavé, protože která část rozpočtu Frontexu bude v budoucnu přidělena na Frontex Plus? A dále mohla byste se vyjádřit konkrétně, jaké požadavky ze strany členských států to bude Eh, znamenat, eh, jaký druh materiálních prostředků, jaký druh podpory. Například Itálie se vyjádřila v tom, že pokud jsou hostitelskou zemí, chtěli by mít nějaké finanční kompenzace, ale tak tomu nebývá zvykem u Frontexu. A dnes jsme si v německém tisku přečetli zajímavou zprávu o italské vládě, která zase spolupracuje s francouzskou vládou určité, na určité iniciativě sdílení odpovědnosti. Mm, sdíleli i tiskovou společnou tiskovou konferenci, že je nutné prosazovat Dublin, ale to je pro, pro mě trošku protichudné. Víte o nějaké takovéto iniciativě, co se od toho očekává, co to znamená a jak to bude s tím Dublinem 3? Děkuji. A poslední koordinátorkou paní Ferrara. Děkuji a dobré odpoledne. Zdravím paní komisařku. Já asi se budu nezbytně opakovat do určité míry, ale kolegové položili některé otázky ohledně Frontexu Plus a konkrétně Mare Nostrum. To je důležité. Paní ministrině Alfano tady v tomto obhajuje, že Frontex Plus nahradí Mare Nostrum a vy říkáte, že ne. E, říkáte, že to bude taková doplňková operace, takže bych opravdu ráda věděla, jaké budou vlastně konkrétní rozdíly mezi těmito dvěma operacemi. A pak můžete nám potvrdit, že ta operace Frontex Plus nebude prováděna v mezinárodních vodách. To by bylo důležité ve srovnání s Mare Nostrum jak eh, se bude vynakládat s těmi loději migrantů, kteří se eh, budou nacházet někde v mezinárodních vodách, nebo tam stroskotají, tak je tam jednoduše necháme na holičkách, nebo se bude očekávat na nějakou mezinárodní pomoc. A pak bych chtěl ještě konkrétně reakci mm, ohledně hlídání hranic. Bude toto také spadat do jejich činnosti? nebo bude také se účastnit záchranných eh, operací. Zajména se táží na to proto, že u Mare Nostrum tam toto nebylo jasně definováno, takže myslím si, že by tu mohla existovat taková možnost. A kladu si otázku, zda ostatní evropské členské státy budou nějak reagovat, bude jim odebrána odpovědnost nebo nepřevezmou na sebe odpovědnost v oblasti migrace. A konkrétně Frontexu, tady máme 83 milionů na administrativní zprávu a já bych chtěla vědět, zda z důvodu navýšení efektivity a lepšího řízení zdrojů bychom tu nemohli mít například na Sicílii, což je eh, strategické místo, protože tam směřují ta, ty migrační toky, takže bychom se mohli soustředit na toto místo. A ještě je to tedy určité zaměření na Itálii. Tam prostě směřuje 70% všech žadatelů o azyl. Děkuji. Paní komisařko, můžete zareagovat na toto první kolo otázek? Ano, děkuji. Děkuji za všechny otázky. Všichni v podstatě jste tak či jinak zmínili Frontex Plus a Mare Nostrum, takže na to zareagují nejprve. Pokud se nepletu, pan Hilarias, ředitel Frontexu, bude s vámi zítra a on může reagovat na tuto tématiku ze svého pohledu samotné agentury. Jak si všichni vzpomenete, Mare Nostrum vzniklo eh, na základě či jako důsledek strašlivé tragédie na Lampeduze. Byla to v podstatě italská iniciativa, tam byla e, více než 100 uprchlíků zachráněno. Itálii chci blahopřát. Itálii tímto e, fantasticky se s tím poprali. Ovšem, e, tragický negativní dopad spočíval v tom, že ze opačné strany to tím pádem zesílilo um, obchodování s lidmi, pašování lidí a dokonce i malé a méně bezpečné lodi začaly být vysílány na širé moře, protože eh, tito eh, převozníci eh, doufali, že budou zachráněny. Mare Nostrum tedy je italská záležitost. Komise k tomu nemá ani tak moc stanovisko, protože se to týká Itálie a o dalším osudu iniciativy Mare Nostrum rozhodne samotná Itálie. Vím, že oni mají plán buď eh, ukončit tuto iniciativu nebo ji změnit. Frontex. Eh, to plus, to je takový pracovní název a to vůbec Mare Nostrum ani není totožné s Mare Nostrum. Nemá ani Frontex plus eh, ty kapacity nemá lidi, mandát, finanční prostředky ani zdroje. Mare Nostrum je velice nákladná operace. Frontex by něco takového nezvládla a komise to jasně říká. Nejsme schopni Mare Nostrum prostě nahradit. Bude to spíš určité omezené doplnění této iniciativy. Za spolupráce s italskými a doufejme rovněž malckými úřady a možná i s jinými zeměmi, abychom si nadefinovali přesný rozsah té iniciativy. Budeme si muset nejdříve shromáždit určité statistiky, kolik to bude stát, kolik můžeme si dovolit například helikoptér, plavidel, zaměstnanců. To vám zatím neřeknu, protože zatím se to s Itálií projednává, je to v jednání a budeme mít k dispozici tyto údaje v nejbližších týdnech. Bude to tedy omezenější iniciativa. Um, Frontex víme, že má za úkol, když najde eh, loď, která vysílá signál SOS, zachránit její um, posádku, případně lidi cestující, ale je to hlavně pohraniční eh, hlídka. Eh, budou k nám lidé neustále eh, se snažit dostat. Máme v příhraničních oblastech příšerné válečné konflikty, střety ze Sýrie zatím to není ještě statisticky mnoho občanů, ale nebude jich ubývat. Nezbavíme se toho, musíme k tomu přistupovat komplexně a samozřejmě, že musíme se snažit podporovat eh, ty utečenecké tábory eh, mimo Syrii. Paní komisařka Georgieva se snaží pomáhat například Iráku mm, a my budeme v tom pokračovat, musíme pokračovat v boji s eh, obchodováním s lidmi, s převážením, převáděním v Tunisu například eh, budeme rovněž se snažit zajistit, aby legislativa bere v úvahu i skutečnost, že podmínky příjmu jsou spravedlivé, že všechny země eh, respektují právo každého člověka, aby jeho okolnosti životní situace byla proskoumána a že všichni, paní Sipol, tady v tom spočívá ten rozdíl. Pokud si požádá někdo o azyl, tak každý má právo, aby jeho žádost byla zvážena. A nyní, eh, potenciál samozřejmě spočívá v tom, že bude azyl udělen nebo nikoliv a pak musí začít platit směrnice o navrácení a to musí probíhat hladce a k tomu směřuje ta společná legislativa. Eh, vytlačování lidí je zločin jednak v rámci mezinárodního práva a jednak eh, i v Evropě. Dochází k tomu, ano, pravděpodobně, bohužel v celém světě světě, nicméně ono to je protiprávní a kdykoliv se o tom doslechneme, tak se snažíme chopit příslušných nástrojů, donutit například členské státy k provedení příslušného šetření, vyšetřování. Náklady. Zatím vám nejsem schopna říci. My se snažíme jako komise podívat na to, zda bychom byli schopni převést nějaké prostředky z letočního rozpočtu na rozpočet příštího, do rozpočtu příštího roku, abychom mohli eh, právě v rámci těch operací Hermes a té druhé operace, zda by bylo schopné nějakým způsobem vysát prostředky z těch jiných iniciativ, abychom je využili stoprocentně, například u Frontex Plus pak by se mohly uplatnit vy rovněž sehráváte úlohu ve schvalování rozpočtových prostředků, takže se o tom dozvíte. Jakmile nám budou, bude jasné, kolik potřebujeme peněz, jak budou vypadat naše zdroje, rozsah pravomocí, to zatím není vyjasněno tak Rada pro Frontex a generální ředitel zde se dostaví zítra dopoledne, ten vám to ještě vysvětlí, to probere se všemi členskými státy. A komise eh, právě nyní právě prostřednictvím pana ministra Alfano už se spojí s členskými státy. Od některých států už dostávám pozitivní signály. Například Francie už se nám ozvala, že to podpoří. Já zítra jedu na Maltu Malta samozřejmě má pádné důvody k obavám. A e, otázka zní, zazněla zde, co se bude dít e, s jedinci, kteří byli zachráněni. Ano, tím se bude muset zabývat Frontex. Já jsem byla svědkem diskusí e, mezi ministry, kteří hovorí o sdílení eh, břemen. Já nemám ráda slovo břemeno eh, spojované s lidmi, eh, spíše sdílení těch povinností. Ano, v současné době máme pět, šest zemí, které přijímají většinu těch uprchníků. Německa, Německo, Francie, Spojené království a pak ještě Itálie. Vlastně ty země přijímají ať už severské nebo ty jižní, 75% uprchlíků. A pak máme 15 zemí, které eh, nepřijímají skoro nikoho. Máme přece 28 členů, máme politiku sousedství. V té věci můžeme udělat více. Máme nějaký zákon, který můžeme země nutit? Ne. Snažíme se působit tak, že přesvědčujeme, že se snažíme zapojit země do toho programu toho nového usazování. Snažíme se země přesvědčit, aby se do toho vložili. Trochu to už přináší plody, ale pouze velice omezeně. Proč se zvyšuje eh, tlak E, v rámci středozemní oblasti, protože nemáme legální způsob, jak do Evropy přicestovat, například za prací. Chceme, aby takovéto legální kanály existovaly. Zatím se snažíme e, sbírat zkušenosti, ať už ze strany think tanků, analytiků, nevládních organizací, jiných expertů. Zatím to ještě nedává soudržný obraz. Možná do budoucna brzy budeme mít něco na základě čeho se nám podaří možná 9. října už se zabývat něčím konkrétnějším. Všichni jste se vlastně na ten Frontex ptali, odpověděla jsem na to, na co jsem odpovědět zatím schopna, možná to brzy budeme mít konkrétněji před sebou ti e, zahraniční bojovníci. Je to záždost, kterou probíráme neustále. Ty odhady jsou velice různé. 9-10 evropských zemí nám podává zprávy o těch, kteří odjíždějí do Iráku nebo k ISIS. Někteří z nich se vracejí. E, člověk, který v židovském muzeu v květnu zabil čtyři lidi tady v Bruselu, tak to byl ten takzvaný foreign fighter. V Švédsku, v Norsku docházelo ke zločinům, které jsou dílem těch zahraničních bojovníků. Kolik jich přesně je, nevíme. To je záležitost tajných služeb, bezpečnostních složek. Nemáme vůbec žádný e, záměr, jak se ptal paní Cipel, navrhovat e, celoevropskou legislativu, která bude rozhodovat o tom, e, koho pustíme zpátky, koho ne. V tom ani nemáme pravomoci. Když se tím zabývají, ať už v Německu nebo v Británii, tak to je záležitost toho členského státu a on se tím zabývat má povinnost a může. My se můžeme pouze posadit ke stejnému stolu, zkoušet si porovnat akademické postřehy, poznatky, koncepce a například v oblasti spolupráce s obětmi, s těmi eh, cizími zahraničními bojovníky, kteří se vrátili už v deziluzi, kteří se odklonili od fanatismu a kteří jsou schopni přesvědčit i jiné o tom, že to nemá cenu. A to se dá na celoevropské úrovni organizovat. Pane Kirkhope, děkuji vám za vlídná slova. Ehm, pašování dětí, převádění dětí, s tím stoprocentně souhlasím. Ehm, ustanovení k ochraně dětí v různých eh, směrnicích máme a eh, rovněž převádění jako eh, nucená pracovní síla či pro sexuální účely, to máme podchyceno právně, ale musíme se tím zabývat v rámci follow-upu. Praní peněz, to je něco, čím se hlavně zabývá pan Barnier, který to vede dále, tuto agendu takže na něj vás odkáži. Kosovo, proč není na tom seznamu? Zde byla otázka. Ano, nezmínila jsem se o Kosovu, omlouvám se. Jedná se o jedinou zemi v balkánské oblasti, která nemá ještě připravenou liberalizaci. S Kosovem však pracujeme, jednáme. Provedli jsme druhý odhad v červenci, kdy jsme vyhodnotili e, pokroky. Dosaženo bylo významných pokroků v celé řadě oblastí. Právě tam vzniká nová vláda, takže zatím nevíme, kdo bude naším protějškem, ale ty pokroky jsou velice významné. Máme však řadu doporučení, musí reformovat například integraci navrátivších se, otázka statusu, výměna informací, nezávislost soudního sektoru v Kosovu je stále stále ještě problematická a um, organizovaný zločin, korupce, um, soudní rozhodnutí a jejich braní v potaz. Jakmile dosáhneme pokroku, budu vás okamžitě informovat. Samozřejmě, že dobré by bylo zapojit do vízového režimu, do té záležitosti i Kosovo, ale ještě nejsme na té etapě. A nyní uchovávání dat uchovávání údajů. Tam jsem, nejsem překvapena, že bylo tolik otázků. Ano, samozřejmě, že se zabýváme tím rozhodnutím soudního dvora, který, které jasně prohlašuje, že směrnice o zachovávání osobních údajů není přiměřená. V tom znění, v jakém byla přijata Evropskou unii, což souzní vlastně s vyhodnocením komise, která už před dvěmi lety ten text kritizovala a já jsem zde členům bývalým, tedy výboru Libe, už to přednášela. Kor, soud nekonstatuje, že by snad Sromažďování dat pro účely terorismu bylo ilegální, říká pouze, že ta současná podoba toho, jak je to normováno či právně upraveno, není přiměřená. A k čemu dojde nyní? Samozřejmě, že jsme zapojili právní experty a provádíme analýzu. Je to složité. Zabýváme se tím, zda vznikne nový, možná omezenější návrh. E, to je předčasné se k tomu vyjadřovat. To už bude záležitost nové komise e, v diskusi s vámi. Naše právní analýza hovoří zatím o tom, že ostatní nástroje, které používáme ke sběru dat, například PNR či eh, TFTP, jsou omezenější, neplatí tam automatismus a otázka zní, zda i oni budou neplatné a pokud, když se nyní budeme zabývat například systémem vstupu výstupu evropského PNR a doporučení ze strany soudu, jak se to dá stmelit, jak se to dá uplatnit, Naši právní experti zatím nevidí propojení mezi jinými systémy zhromažďování informací a e, tou retencí, k níž se vyjádřil soud, protože ta byla opravdu velice paušální, velice obecná. To asi, myslím, bylo vše. Děkuji, vážená. <clears throat> Paní komisařko, no a nyní, milí kolegové, milé kolegyně, máme pouze 30 minut na další kolo. Otázek, odpovědí, seznam již máme ukončen. Budete-li mít další dotazy, můžete je samozřejmě paní Malstromové poslat e-mailem. Pan Radev je prvním. Jedna minuta, prosím, protože opravdu máme tam ještě 20 lidí. Последните неспираща гражданска война в Сирия и сегашната ситуация в Ирак станахме свидетели не само на зараждането. My jsme byli svědky nejrůznějších eh, válečných konfliktů a tam tedy nám bylo jasné, jak dochází k radikalizace islámu a také toho, že Tisícovky Evropanů se zapojují do řad těchto teroristů. Máme celou řadu takovýchto případů. Tito zahraniční bojovníci se vracejí do Evropy a jsou obrovskou hrozbou pro naši bezpečnost. Jaká opatření byla přijata na evropské úrovni a zejména ze strany Europolu proto, abychom zde nebyli svědky nějakého organizovaného teroristického aktu ze strany těchto bojovníků? A právě nyní zažíváme nový exodus z Iráku. Více než dva miliony lidí prchají a snaží se zachránit si život. A právě zeměmi, eh, hostitelskými eh, zeměmi mohou být evropské země pro tyto irácké uprchlíky. Takže jaká opatření podnikneme my, členské státy, které budou takovými to nárazníky? Mm, podaří se nám vyhnout se nové Lampeduze? Děkuji, pane Albrechte, pouze minutu, prosím. Eh, pokud jde o rozsudek Evropského soudního dvora ohledně směrnice a uchvávání dat, tam si myslím, že ta představa toho, že by to mohlo mít nějaký dopad celoplošně na uchovávání dat a že by to mohlo být omezeno pouze na telefonní data, tak to je příliš limitováno. To, co napsal soud v tomto rozsudku, je, že uchovávání osobních dat bez konkrétního podezření či bez konkrétního rizika by nebylo kompatibilní s článkem 7 a 8 Charty základních práv Evropské unie. A to je jasné prohlášení soudu. Samozřejmě, že je to otevřeno, ano, můžete mít, můžete uchovávat tato data, pokud tam je určité riziko nebo nějaké podezření, pokud je to ovšem otázka zní, zda je to proporcionální, zda je to potřebné, zda je to potřebné z, práv, z politického hlediska, ovšem právně je to otevřeno. To, co ovšem není otevřeno výkladu, je, že, by, že to, že byste pouze dlouhodobě uchovávali tato data, prostě není v souladu s chartou a to nesmíme ignorovat. Když vezmeme v potaz stávající dohody ohledně PNR, SWIFT, o sdílení dat nebo budoucí dohody ohledně sbírání dat PNR nebo informací o cestujících. A proto očekávám podrobnější informace o tom, jak si myslíte, že tyto požadavky stanoveny v rozsudku budou splněny. Paní eh, Grimbeck. Tak för ordet. Eh, jag har fått svar på många av Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Ano, mnoho mých otázek již bylo zodpovězeno. Dovolte ještě několik z nich, Dva dvě drobnosti. Ráda bych se zeptala, co si myslíte o ambasádách našich v jednotlivých zemích, pokud teda k tomu dojde, eh, kdo se může ucházet, kolik lidí bude vybráno, řekněme, že eh, chcete jít ze Syrie do Švédska, chcete mít trvalý pobyt, mnoho těchto lidí by možná právě projevilo zájem o Švédsko a měli bychom poté na nás by ležela obrovská odpovědnost a nemohli bychom to dostatečně řešit. Čili jak se na to díváte? Řekněme i jiné země, které budou přijímat uprchlíky, budou zde určitá čísla, nějaká procenta stanovená na EU úrovni. To já bych s tím nesouhlasila. Děkuji. Nevím, paní předsedající, zda zaznělo moje jméno, měla jsem sluchátka, neslyšela jsem to. Děkuji v každém případě za slovo a děkuji paní komisařce za to, že je mezi námi a za tuto diskuzi. Mám několik otázek, které se týkají uchovávání dat. Podobně jako Jan Albrecht, myslím si, že ty následky se netýkají pouze uchovávání dat. Může to mít dopad na TFTP, na sběrdat eh, PNR a podobné programy. Proto se ptám, proč tlačíme na EU PNR, když vidíme v podstatě ten jasný argument, který zde zazněl, nechceme to. Komise stála jiné směrnice, návrhy například u mateřské dovolené, protože prostě řekla, že tam není dostatečná podpora na radě. Proč teda tlačíte? Proč tlačíte tímto směrem? Vidíte, že podpora z parlamentu zde neexistuje a právně to asi není úplně stabilní. Druhá otázka. Nebudu zacházet do nějakých podrobností, ovšem všechny ty skandály, odposlechy se Spojenými státy, s jinými zeměmi, masové sledování. IC Reach, to byl poslední program, určitá databáze, kde americké agentury v oblasti bezpečnosti a prosazování práva by mohly podstatě vlastně se dívat na tyto informace, Googlem je vyhledávat a tak dále. Všechna data tam jsou. A ten opt eh, o kterém se hovořilo u Velké Británie. Vím, že komise připravuje určitě návrh, rada by to měla dohodnout do konce roku. My jsme o tom všem vůbec neslyšeli dostatečné informace. To je další interinstitucionální, nesmírně důležitá věc. Děkuji. Sylvie Kio má slovo. Vy jste se dotkla mnoha oblastí, je to opravdu nesmírně zajímavé, především pokud je o migrační záležitosti. Já si myslím, že bychom měli mít určité koherentní propojení mezi jednotlivými oblastmi, tak abychom dosáhli politiky, která bude určitého holistického charakteru pro oblast migrace. To skutečně podporuji. Co si myslíte podstatě na konci těchto pěti let byste byla i europoslankyní. Co si myslíte o takovém globálním, koherentním, transverzálním postupu v oblasti migrace? Myslíte si, že je to možné, nebo je to pouze nějaká hypotéza? Děkuji, paní Guillaume, a nyní má slovo paní Deli. Thank you, madam. Děkuji za slovo. Velice stručně. Já bych velice ráda pohovořila malsky, ovšem není zde tlumočení. Uh, je mi to velice líto, proto se zde o tom zmiňuji, protože už se mi to stalo i v jiných výborech. Děkuji, děkuji za to, že jste mezi námi, paní komisařko. V několika posledních letech Evropská unie udělala kroky správným směrem, podle mého názoru, především v azylové politice, imigraci. Rovněž věřím v to, že musíme udělat ještě více. Především pokud jde o nezákonnou migraci, protože zde by měl existovat systém zodpovědného sdílení břemene v Evropské unii, dále je zde nedostatečná transparentnost, pokud jde o Frontex+. Plus. Ano, je to nový program, ovšem měli bychom mít od samotného počátku jasné hlavní směry ohledně rozsahu této mise Frontex+, Plus, jaké budou, jaká budou pravidla, jaké možnosti, jaké geografické pokrytí hovoříme, že to bude omezenější rozsah než Mare Nostrum. Co tím chcete říci konkrétně? A další věc, o které jste se zmínila, že málo členských států přijímá azylové uprchlíky, azylanty. Máte nějaký plán na sdílení rizika? Protože prostě podle mě je to celoevropská problematika. Děkujeme. Pani Atkinson. Děkuji za slovo, vážená paní komisařko. Nelegální migrace v Douvru, například to je v mém okrsku. Právě tam skutečně mají obrovské problémy v této oblasti. Socialistický starosta Kale dokonce pohrozil, že tam zablokuje přístup z Francie, proto bych se ráda zeptala, jak na to zareaguje komise. A dále je to evropský zatykač. Pan a paní Kings byli začeni na základě takového zatykače, dostali se ve Španělsku do vězení jenom proto, že svého eh, smrtelně nemocného chlapečka odvezli do Španělska. A v této situaci právě byl uplatněn eh, takový eh, zatykač. My prostě Eh, bohužel podle mě to není kompatibilní, není to kompatibilní s evropským zatykačem. Eh, mohla byste nám prosím vysvětlit, jaké by to mohlo mít dopady. Děkujeme, paní Atkinson. A nyní paní Gomeš, rovněž na jednu minutu. Vážená paní komisařko, já sdílím všechny ty pozitivní názory na vaší práci, ráda bych se zeptala, jsem ráda, že mm, jste měla tento post. Ebola. Ebola to je obrovský problém, nejenom pro Evropskou unii, pro globální svět. My jsme Zatím neviděli, že by Evropská komise byla nějak proaktivní, dokonce ani nějak moc na to nereagovala. Je to záležitost, kde potřebujeme synergie, které zatím nevidíme, proto dovolte, abych se zeptala na váš postoj. Korupce, boj proti korupci, vy jste se zmínila o tom, že je to zásadní. Musíme udělat mnohem více. Justiční spolupráce, která je nedostatečná v mnoha oblastech, především pokud je o boj proti korupci. V Německu jsou odsouzeni lidé v, v Mnichově, ovšem například v, za kor, korupci, která se týkala Portugalska, Řecka. Já jsem se ptala, zda opravdu Um, bude veřejně, zveřejněn tento rozsudek, bylo mi řečeno, že ne, portugalské úřady požadovaly detaily tohoto německého rozsudku, bylo nám řečeno, že skutečně eh, v podstatě mm, tyto informace nemáme eh, dostatečně k dispozici, nejsme schopni zjistit, jaké korupci došlo na straně Portugalska. Zde bychom potřebovali reakci ze strany komise, prosím, abyste se k tomu vyjádřila. Děkujeme, paní Sargentini má slovo. Děkuji za slovo dvě krátké otázky. Jedna, která se týká toho, že lidé prostě, jelikož se nemohou mm, dostat legálně do Evropy, tak prostě nasedají na ta hru, hm, hrůzostrašná plavidla. Já s tím souhlasím. Já skutečně doufám, že budete komisařkou i v dalším období mm, ve stejné Eh, oblasti. A proto bych byla velice ráda, abyste reagovala i na, i na mm, problematiku nejenom sezónních pracovníků, ale, ale i ostatních legálních možností, aby například se k nám dostávali lidé s nižším například vzděláním, aby mohli získat práci v EU. A dále je to dohoda PNR s EU a Kanadou. Byly podepsány Ovšem vidíme zde rozsudky soudního dvora ohledně uchovávání dat. Možná by bylo dobré pro nás a i pro Evropskou komisi, abychom se mm, abychom se obrátili eh, na soud v tomto ohledu, protože zdá se, jako kdybychom vlastně my zde neplnili naše vlastní pravidla. Děkujeme. A nyní má další kolegyně slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážená paní komisářko. Já jsem skutečně velice bych se chtěla věnovat problematice uprchlíků na jihu Evropy. Na základě našich bulharských statistik v roce 2013 eh, požádalo v Bulharsku přes 7 tisíc lidí o azyl a eh, v podstatě Eh, zde máme 4,5 tisíce lidí, kteří požádali o eh, tento statut v letošním roce a toto číslo neustále stoupá. My samozřejmě chceme respektovat veškeré naše, veškeré naše závazky, garantujeme základní lidská práva a tak dále. Ovšem máme obrovské problémy, pokud jde o zdroje, které by nám pomohly v tomto boji, především zdroje finanční. Bulharsko mm, není jedinou zemí, která čelí těmto problémům. Je to záležitost, která se týká mnoha členských států států na jižních hranicích. Co si myslíte, vážená paní komisařko, ohledně možnosti reakce na, nebo, nebo řekněme vytvořit nějaký společný program, evropský program znovu usazování na základě principu solidarity, společné zodpovědnosti? A zároveň, co si myslíte o finančních dopadech? na základě článku 80 smlouvy o fungování Evropské unie. Děkuji. Děkujeme. Paní Majer má slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Nejprve dovolte. Skutečně mm, mi přijde takové podivné, že si myslíte, že migrace je vlastně příležitostí. Vidíme, jaké to má obrovské, jaké to vyvolává problémy, pokud jde o mm, Frontex, o kontroly na námořních hranicích. Vidíme, s jakými problémy se potýkají. Proto bych se chtěla zeptat, za například Frontex Plus, zda tam bude nějaká registrace těchto lidí, kteří se uchází o status v Evropě. Děkujeme. Další kolega, u kterého bohužel jsem asi nepřečetla to jméno správně, říká paní předsedající. Ano, nevadí, paní komisařko, připadá mi zcela zásadní, že jste zde opravdu se pustila do problému těch foreign fighters protože je to otázka toho, zda vůbec oni vyjedou, zda se odeberou a proto celounijní PNR začne dávat smysl. I když ono to ten problém spíše minimalizuje a nevyřeší. Já vidím problém spíš v tomu nabírání těch lidí, že tady jsou lidi, kteří nabírají jiné, kteří je radikalizují a z nich se pak stávají ti džihadisté postupně. Zdá se to neuvěřitelné, ale já jsem se na to ptal. Ono se to často děje i na veřejných veřejných prostorách, v parcích, v eh, mešitách nebo po internetu. Ty metody jsou často moderní a já se táži, zda bychom se neměli spíše soustředit na prevenci, zda by tam nemělo být to těžiště, abychom prolomili ten začarovaný kruh. A já se táži, zda se tomu taky někdo věnuje a zda už vznikají projekty v této oblasti. Děkuji. A nyní paní King. King. Sì, eh, non avevo capito bene eh, che <laughs> si trattasse di me. Eh, um... Já jsem příliš dobře nepochopila, že vyvoláváte mě. Eh, již to zaznělo mnohé. Také já bych ráda poděkovala paní komisařce Malstrémové, protože k nám přišla, aby se s námi podělila o svůj názor a pohovořila o událostech. Některé otázky již byly zodpovězeny. Byla jste jasná, Mare Nostrum nebude nahrazen Frontextem Plus. To jsou odlišné věci, ale nám už byly řešeny odlišné informace a to je velice důležité objasnit. Takže tato otázka již byla objasněna. Já mám ale ještě jinou otázku. Napoj se na to, co řekla paní Guillaume Nemohli bychom zavést nějakou evropskou politiku pro řízení azylu a migrace a ta by se například na rozšířené radě pro zahraniční záležitosti, tam by se měly probrat tyto otázky z důvodu naléhavosti. Tady je důležitá zejména otázka prevence Myslím si, že do oblasti migrace bychom měli hodně investovat. Mě nadál znepokojí celá řada věcí. Myslím si, že bychom měli zavést nějakou kampaň, rozšířit uh, informace, aby bylo jasné, proč Evropská unie získala eh, Nobelovu cenu za mír. Právě za ty hodnoty, které my uznáváme. Děkuji, paní Spinelli. Eh, Děkuji, paní komisařko. Já sdílím ty informace a obavy, které vyjádřila předřečnice. No, vy jste hovořila o Mare Nostrum, o tom, že tato operace zachránila mnohé životy. A, takže by se očekávalo něco jako určitá europeizace toho Mare Nostrum, ale vlastně v reálu dojde k něčemu úplně opačnému. Máme tu dvě odlišné iniciativy. Jednou je to Mare Nostrum, druhá je Frontex Plus. Každá má úplně odlišné úkoly. Frontex Plus bude plnit eh, kontroly, hlídky, ale nebude zachraňovat, pomáhat. Uh, a my nevíme, kolik členských států se bude účastnit, nevíme, jaké bude mít prostředky a podobně. Paní komisařko, problém je, že italská vláda zavedla tedy Mare Nostrum, ale nyní se tak nějak nevyjadřuje stejně, protože nám říkají, že Frontex Plus bude nahrazovat, anebo řekněme tak nějak zakryje to Mare Nostrum. A podle mého názoru to bude znamenat, a vy asi budete souhlasit, že to ukončí fungování Mare Nostrum. A kdo bude tedy zachraňovat životy ve Středomoří? Děkuji paní Spinelli a nyní paní Albiol. Guzma. Gracias. Señora... Děkuji. Paní komisařko, podle vysokého představitele Spojených národů pro uprchlíky rok 2014 to bylo 1808 osob, které se utopily ve Středomoři, když prchali před hladem, před válkami a postihy, eh, kterým jsou podrobeni v jejich eh, zemích původu. Tisícovky lidí každým rokem prchají do Evropy, která byla proměněna díky vám v pevnost. A myslím si, že řešení to není ani Frontex, ani Frontex Plus. Řešením by bylo například to, že bychom již přestali dodávat zbraně konfliktním zemím, nebo to, aby naše podniky eh, nedrancovaly ta území jihu planety. Paní komisařko, znáte situaci na jižní hranici, znáte situaci v Ceutě, v Melie, kde se neustále porušují lidská práva. Víte, že se neplní španělská legislativa ani evropská legislativa, co se týče nelegálních deportací. Víte, že se eh, neplní mechanismy mezinárodní organizace eh, eh, lidských práv. Máme tu určité zprávy mezinárodních organizací, humanitárních organizací o tom, jak se poruší lidská práva v Ceutě a v Melie. Víte o tomto všem, paní Laurestin? Děkuji, paní předsedkyně. Já bych také chtěla poděkovat za to, jak paní komisařka plní výtečně svoji práci. Někdy je ta situace úplně zoufalá v tuto chvíli bych se chtěla dopracovat nějakým závěrům, jaké byly ty nejsložitější záležitosti, které byly, řekněme, téměř vyřešeny, ale stále jsou to možnosti pro nová řešení, možná z nedostatku času nebo prostředků. K tomu nedošlo, ale možná není nastal čas i pro novou komisi, aby se k tomu znovu vrátila, abychom tu měli efektivnější celoevropské mechanismy, ne proto, aby se zachraňovaly životy, ale i to, co s nimi dále bude, když k nám přijdou a lépe se integrovali. Ono integraci se věnuje málo prostředků a každá země s tím vynakládá jinak. Ovšem většinou ten výsledek, ty mechanismy nejsou efektivní. Pak je to odázka vzdělání a já bych konkrétně chtěla zdůraznit to, co tu již zaznělo. Děti. Děti a mládež potřebujeme opravdu efektivnější celoevropská řešení pro děti, uprchlíků, žadatelů o azyl, migrantů aby jim bylo dodáno vzdělání. To je to rozhodující, protože my jsme zaznamenali, že druhá a třetí generace nových migrantů je vlastně takovým zatížením pro Evropu, zdrojem konfliktu a ono to vše závisí na tom, jak se provádí ta politika. Takže máte nějaké plány i pro tu nadcházející komisi? Děkuji, paní Daty. Merci, madame présidente, madame commissaire. Euh, Děkuji za slovo, vážená paní komisářko. Samozřejmě velice děkuji za vaši prezentaci, za to, že jste se věnovala mnoha, mnoha nesmírně důležitým otázkám. Nebudu se věnovat úplně všemu. Jedna věc, která mě zajímá velice, vy jste již hovořila o těch obrovských problémech migračních toků, následků, následků, které samozřejmě to představuje další výzvy všech těchto migračních záležitostí. Jsou to následky v oblasti bezpečnosti, sanitární věci, ebola, o tom hovořila kolegyně na chvíli, před chviličkou ale například i obchodování s lidskými bytostmi, organizovaný zločin a tak dále. To vše, které, což je na nyní obro, obrovské úrovni a má to, obro, je, to, je to propojeno s těmito problémy. Dále samozřejmě tam jsou ty problémy, například v Kale, tam jsme hovořili již o tom na severu severozápadě Francie opravdu o 50% se tam zvýšil počet nezákonných imigrantů právě v této oblasti, čili to vše představuje obrovský problém a snaží se dostat do Velké Británie, to jsme před chvíličkou hovořili. Evropská unie nemůže zůstat hostejná vůči této tragédii. Je to jednak je otázka toho, že nejsme schopni dostatečně řídit naše vnější hranice. Nemusí to být ve Středomoří, v Kale, Lampedusa a tak dále. Některé samozřejmě některé země tím na jihu Evropy, Velká Británie tím trpí. Čili ano, Frontex Plus, doufáme, že to bude mít pozitivní dopad boje proti nezákonné imigraci, že omezíme i ty, doufám, že omezíme tyto, tato lidská dramata. Čili Frontex Plus to je první etapa, velice důležitá eh, etapa boje proti nezákonné imigraci. I přes naše úsilí neustále pokračují tyto mm, toky bez dostatečné kontroly a poté se dostávají tyto uprchlíci do šengenské oblasti. Čili kromě Frontexu Plus si přejeme posílit naši spolupráci i se zeměmi původu a zeměmi transitu. to je nesmírně důležité, tak aby došlo k respektu veškerých záležitostí v této oblasti. Dále jsou to, dále jsou to je to brání otisku, elektronické brání otisku a tak dál. Prosím, abyste ukončila svůj dotaz, říká paní předsedající. Ano, již končím. Končím, říkám, paní Daty. Budeme zde mít komisaře, který, bude, e, který se bude zabývat pouze imigrací, tak jak o tom hovořil e, Jean-Claude e, Juncker v průběhu kampaně volební. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. Ano, jsem na řadě. Prostě, aby to byl samostatný komisař pouze pro tuto problematiku. Euh, děkuji, paní předsedkyně. A děkuji paní komisařce za komplexní vysvětlení mnoha těch složitých problémů. A já mám pouze jednu otázku. Jak řídit ten přípravný proces na radě ohledně neřízení o ochraně údajů a jak zahájit postupy trialogu v roce 2015. Zatím je to nejasné, když některé členské státy ještě nejsou připraveni ani ochotní tady v tomto pokračovat. Co si o tom myslíte a jak, se, jak lépe zorganizovat celou tuto práci, nevím ani zda to tak mohu říct, nějak vynaložit určitý nátlak na předsednictví, aby se připravili a řídili dobře celý tento proces. Děkuji, pane Bony, a ještě máme tři zapsané řečníky. A na závěr paní eh, Cipel promluví ještě na jednu minutu. A již vypršel náš čas, ale dopřeji vám eh, nějakou chvilku, abychom si vyslechli odpověď paní komisařky. Paní Prost. Tak så mycket. Eh, efter att ha lyssnat på diskussionen som eh, ändå... Já jsem naslouchala této rozpravě odpolední a cítím určitou frustraci, co se týče toho způsobu, jak si přejeme rozvinout nebo proměnit tuto Evropskou unii v takovou humánní Evropskou unii. Frontex Plus, o tom jsem si myslela, že to bude něco, co nahradí Mare Nostrum. A nyní jsme si vyslechli, že záměr není takový a že tu hovoříme o ekonomických zdrojů pro takové druhy záchranných akcí, které provádí Mare Nostrum a o tom, že některé členské státy nemají schopnosti vytvořit takové podobné záchranné jednotky a že zodpovědnost připadá na Itálii, ale my bychom se měli zamyslet nad tím, jak k tomu přispět, protože to je opravdu skandální. Já bych ráda věděla, zda Evropská unie je opravdu humánní, zda je to humánní unie, zda opravdu obhajujeme ty hodnoty, na kterých jsme se ustavili, na kterých se zakládáme. Paní komisařko, já vám eh, gratuluji k vašemu jmenování a chtěla bych také se vyjádřit eh, ještě k tomu oblasti uprchlíků, o tom, jak je tato situace řešena ve Středomoří. Já jsem si ráda poslechla, že i nadále se budete zavazovat o to, aby všechny členské státy sdílely odpovědnost. Švédsko přebírá 20 všech uprchlíků a již nastal čas, aby se chom se zabývali všemi situacemi, nejen tomu, k čemu dochází ve Středomoří. Ano, my zachraňujeme životy, ale je třeba se zamyslet nad tím, jak bude probíhat celý ten jejich následný život. Oni se dostávají třeba do toho Švédska a jsem ráda, že se na to paní komisařka zaměřuje. Hovořila jste také o obchodování a chci se zeptat, co zamýšlíte dělat v té věci, aby všechny členské státy implementovaly ty eh, směrnice, které jsme přijali v předchozím mandátu a pak ta strategie pro nedoprovázané nezletilé, tím jsme se zabývali také v předchozím mandátu. Nyní končí akční plán a máte nějaký další akční plán a jak tedy udělat to, aby právě otázka dětí byla stále prioritou. Děkuji, pan Becker. Eh, ich mich schon Děkuji. Já už jsem se dříve hlásil, tak je dobře, že jsem se nakonec dostal ke slovu. Děkuji vám, paní komisařko, za veškerá dnešní vysvětlení. První otázka. Frontex. Um, máme několika násobně vyšší příliv uprchlíků ve středozimí, je zcela jasné, že prostředky pro eh, Frontex jsou nedostačující. Hovoříme o 20 milionech eur navíc. My doufám se celý výbor shodneme, že by takto měl být rozpočet navýšen. Jak se na to díváte vy? Druhá otázka. Hovoříte o Foreign Fighters a o PNR a o tom, že se propracovává nový návrh. Eh, a třetí otázka. Migrace. E, obecně máte koncepci, že by se komise zabývala jinými zpřízněnými e, oblastmi, například dávat více pracovních příležitostí těm občanům v těch mateřských zemích? A děkuji, ještě jedna reakce. Ano, velice stručně k té otázce Frontexu. Itálie jasně oznámila, že skončí s Mare Nostrum a Frontex Plus by to měl dále převzít, ale já bych opravdu chtěla vědět, jaká byla ta konkrétní dohoda s ministrem Alfano. Já opravdu vám chci říci, že jsme viděli informaci od italského ministra, kde se stanovovalo, a ráda bych věděla, jestli je to pravda, pokud je tam dohoda, že Mare Nostrum bude pokračovat v národních vodách a Frontex převezme zodpovědnost ve všech mezinárodních vodách. Můžete se k tomuto vyjádřit? Děkuji a nyní paní komisařka, prosím máte slovo na několik málo minutek, protože poté budeme hlasovat o rozpočtu. Um, Opravdu pokusím o velikou stručnou, že mnoho, mnoho dotazů zde padlo. Paní Daté, první dotaz bych si věnovala vám, ano, zase bude komisař pro imigraci, já nevím, nevím. Pan Juncker, on je jediný, který o tom ví, on o tom přemýšlí, je na něm, aby navrhl složení nové komise. Já si myslím, že budoucí týden již bude vše připraveno. Pokud se teda takto angažoval a slíbil to, tak mu prosím položte tento dotaz příští týden. A byla celá řada otázek na to, kdo se vlastně zabývá tím prostor na spravedlnost mít tam, vás odkážu na paní Reichert, to je ten evropský zatykáč, vyjednávání o ochraně, tam souhlasím s tím, že tam rada postupuje příliš pomalu. A nyní pár konkrétnějších slov k migraci. Mnozí z vás se tážou, je to ten správný přístup? Samozřejmě, že ne. E, kromě otázky hospodářství, pracovních míst, bude migrace v nejbližších desetiletích tou největší výzvou pro Evropu, protože na e, na celém světě jsou lidé, kteří se rádi přesouvají ze země do země, což v principu je kladný jev. Někteří hledají lepší budoucnost, někteří chtějí eh, dosáhnout něčeho, my to vítáme. Na druhé straně někteří prchají před útlakem, před příšernými podmínkami, před válkou, my jsme toho svědky v Iráku, v Syrii a tak dále. A malinký počet těchto jedinců se bude snažit dostat do naší země. Eh, 100 tisíc jedinců se snaží dostat do Evropy z milionů těch, kteří se přesouvají, kteří migrují. Zatím z Iráku k tomu nedochází, i když tomu brzy dojde. Většina z nich je ze sousedních zemích. Samozřejmě, že musíme těmto sousedním zemím pomáhat a nesmíme zapomínat na to, že máme i své jiné závazky. Samozřejmě, že se musíme vypořádat jednak s migrací azylovou, za prací, z jiných důvodů, že nejde jenom o to eh, pomáhat v konkrétních případech z konkrétního důvodu. Musíme eh, to vše komplexním způsobem zvážit jako součást například obchodní politiky, politiky tvorby pracovních míst. Komise nesmí vše eh, rozškatulkovat, aby z toho vznikla nezávislá témata nelze nahlížet na migraci pouze jako na hrozbu, se kterou musíme bojovat. Já nesouhlasím s těmi politickými stranami, vládami a ministry, kteří to takto vidí, ale musíme i jejich názory vzít v úvahu. Komplexní soudržný přístup se musí týkat eh, osudu člověka od místa jeho bydliště, z něhož nějakým způsobem buď prchá nebo odchází až e, k e, evropským hranicím. Frontex Plus nenahrazuje Mare Nostrum. Nevím, paní Siblings, co řekl minister a co se bude dít s Mare Nostrum je otázka pro Itálii, nikoli pro nás. My můžeme pouze doplnit tuto iniciativu, nemůžeme ji nahradit, bude skromnější, omezenější a přesné limity této operace budou brzy nadefinovány. Ano, budeme potřebovat více peněz, více nasazení ze strany členských států. Mně by bylo nejmilejší, kdyby se k tomu postavilo kladně všech 28 členských států. Mm, ne, nemůžeme je k tomu donutit, i to byla otázka, ale můžeme se na ně obrátit, můžeme je k tomu vyzvat, aby se této odpovědnosti ujali. Nemáme žádný právní základ, jak někomu něco takto ukládat, ale budeme apelovat na eh, základní úmluvy evropské. Ehm, máme několik dobrých zákonů v otázce migrace a pojedna, jednání zacházení s uprchlíky. Chceme jich více. Paní Wikström hovořila o tom, jak je těžké s takovouto směrnici přijít. Máme například směrnici o e, změně země e, byd, bydliště, e, výbor na malá směrnice, fantasticky pozitivní příspěvek a i ta zabírá hodně času, hodně úsilí. Doufám však, že e, můj následník se s tím dokáže vypořádat, vezme to v úvahu, dotáhne to dál. Co se týče Infolab, právě souběžně se mnou Ebola. E, dva mý kolegové v jiných e, výborech o tom zřejmě rovněž hovoří. E, lékaře jsme mobilizovali, finanční prostředky, jedná se samozřejmě o příšernou nemoc, velice nebezpečnou. Zatím přímé riziko pro Evropu není, ale sledujeme to velice bedlivě a už jsme udělali kde co. Obrat obraťte se prosím na výbor zahraniční či výbor pro eh, vývoj, pro rozvoj. Tam jsou kolegové komisaři, kteří o tom mají další podrobnosti. A ještě samozřejmě PNR a směrnice o uchovávání dat. Je to ošemetná a obtížná záležitost. Mnozí z vás vědí, že směrnice o uchovávání dat nepatřila eh, k mým oblíbeným. Je to však záležitost eh, trochu jiná než PNR. Tam opravdu šlo o eh, zhromažďování dat ve velkém. Tady PNR já jako cestující vědomně předávám část svých údajů eh, té letecké společnosti. Vyhodnocení napovídá zatím v té vstupní analýze, že se opravdu nejedná o ekvivalent uchovávání dat ve velkém. Proč pokračujeme v té koncepci celoevropského PNR? Já nemám ten pocit, že parlament zamítl celoevropské PNR. Eh, že se to spíš předalo zpátky výboru, takže to je určitý rozdíl. Rovněž 14 eh, zemí už má své národní PNR, tak mnohem prospěšnější by bylo z toho těžit na celé evropské úrovni a mít celé evropské PNR. Tím bychom tam mohli nastavit mantinely, jak to právně upravit, odkud pokud je možné uchovávat ty údaje a tak dále. Takže doufám, že se na to znovu podíváte a možná i trochu příznivěji ještě ti eh, zahraniční bojovníci. Tam je to záležitost hlavně členských států. Nepřicházíme, nemáme žádné celoevropské iniciativy. Sdílíme zkušenosti, eh, předáváme si eh, nápady a máme preventivní některé zkušenosti, například programy pro to, jak se dostat z osidel těchto extrémních eh, ideologií. Nikoli pouze pro bojovníky, ale pro kohokoliv, kdo propadl extremismu. Například alternativní výhledy pro toho člověka. Eh, jiná vidina dalšího života se zdá působí nejpřesvědčivěji eh, represivní legislativa to už je záležitost členských států, protože to spadá do oblasti působnosti členských států, politika bezpečnosti. Doufám, paní předsedkyně, že to je opravdu vše. Doufám, že jsem na nic nezapomněla, ale ano, přece jen zapomněla. I když tady opravdu jsem byla velice ráda. Ano, strašně důležitá věc, článek 36. Vím, že jste se na to ptali. Tom nejde pouze o britský opt-in a opt-out. Běží vyjednávání, je jasné, že rada a komise vedou další jednání, ale bylo by dobré, aby tady někdo přišel z, DG, aby vám uvedl aktuální stav věcí a určitě sem někdo přijde. Yes, thank you for that reply. I understand. Děkuji za tuto odpověď, říká paní Intveld. Pokud vím, tak informační dopis už obdržel generální tajemník Evropského parlamentu, proto by byla ráda, abychom obdrželi i my, jakožto europoslanci, stejné informace. Děkujeme, říká paní předsedající. Děkujeme i paní komisařce a hodně štěstí ve volbách. A nyní samozřejmě my si dovolíme vás opět pozvat, jakmile již bude komise ustavena. Samozřejmě, samozřejmě, říká paní komisařka. Alors, on va continuer avec euh, le vote. A nyní budeme pokračovat s hlasováním. Vážený pan zpravodaj, ptám se, zda si přejete ještě vystoupit. Ano, ne? Není-li tomu tak? Pokud ne, říká paní předsedající, tak prosím, dáme si dvě minutky, abychom se zase usadili a budeme poté pokračovat s hlasováním. Малко кафе, ако донесеш. А, имаш ли пари? vous en prie, on va continuer avec le vote. Takže prosím, milé kolegy, kolegyně, budeme pokračovat s hlasováním. Milí kolegové, milé kolegyně, pokračujeme na našem programu, budeme hlasovat. Ovšem nejprve, prosím. Madame Bild. Pani Bild, poprosíme vás. Je vous en prie de tester d'abord les cartes électroniques. Prosím, abychom nejdříve otestovali, zda nám fungují elektronické karty. Takže vyzkoušíme karty, prosím. Všichni už máte kartičky vloženy do systému. Zahajuj hlasování. Končím hlasování. A nyní to ověříme. Funguje to, počet skupin a tak dále, všechno. Ano, to byl pouze, pouze test. A nyní posměvací návrhy, které již máme na stole. Takže 6100. Kdo je pro? Zvedněte ruce. Proti? Zdrželi se? Přijato. Dvacítka. Kdo je pro?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 Končím hlasování. Končím hlasování ještě jednou, říká paní předsedající a výsledky. Zamítnuto. Prosím, abychom to ještě jednou zopakovali, říká paní předsedající. Ještě jednou, prosím. Končím hlasování. Funguje to? Funguje vaše zařízení? Ještě zde máme jednoho, kdo byl proti. Takže máme se 27 na 27, to znamená, že je to zamítnuto. Toto je moje hlasování. Nejprve jsem ho vyhrála, nevím, k čemu došlo, protože se nám nevysvětlá, proč to opakujeme a nyní jsem teda o to přišla, nyní se zde počítají nějaké hlasy nahoru, dolů. Prosím, abyste mi vysvětlila, paní předsedkyně, o co jde. Já se omlouvám, paní Sargentini, tak to dopadlo hlasování. Máme zde ještě jednu kartu za socialisty a jednu kartu, jeden hlas na druhé straně, který byl mínus, čili za socialisty ještě jedno plus, za, na druhé straně jsme měli jedno mínus. Dobře, ale poprvé, když jsme hlasovali, tak jste požádala o druhé hlasování, aniž byste nám vysvětlila, proč potřebujeme hlasovat ještě jednou. Prostě pokud tam je ten výsledek stejný, tak to není žádný problém. Kdybych prohrála poprvé i po druhé, tak je mi to jedno, ovšem poprvé jsem vyhrála a nyní jsem prohrála v tom druhém hlasování. To skutečně, to, to, to mi nějak, to mi nesedí. Paní Seržantýny, sekretář mi vysvětlil to, že i, ten, i to, u toho prvního hlasování tam byla schoda hlasu, protože jsme tam ještě měli dvě hlasovací karty, dvě osoby, které byly proti, čili tam byla rovněž to hlasování by bylo stejné, bylo by to stejné číslo proti stejnému číslu. A nyní pokračujeme 25. Kdo je pro? 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nula jednička. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 27. Pro? Promiňte, omlouvá se paní předsedající. 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Třicet. Kdo je pro? Třicet. Návrh třicet. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Zamítnuto. Třicet dvojka, kde je pro? Bohužel poznámka bez mikrofonu. Hlasujeme o 30 nebo 33? Prosím, abychom to ještě jednou zopakovali u třicítky. 32. 32. Kdo je, za, kdo je, kdo je pro? Tam je číslo je 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Paní předsedkyně, paní Sipel hovoří o 30. Vy jste na to nereagovala, takže já jsem nehlasovala u 32. Dobře. Pokud teda jste potlačila tu otázku, paní Sipel, tak prosím nám to řekněte. Já chci, aby jsme to měli jasně řečeno. Vážená paní kolegyně, třicítka byla, eh, tu jsme zamítli po hlasování. A nyní 32. U 32 ještě jednou, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Třicet jedna, kde je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 33. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 03. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 04 pro, proti, zdrželi se, přijato. 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 05 pro, Proti? Zdrželi se. Přijato. 36 pro. 36, říká paní předsedkyně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 06 pro. Proti? Zdrželi se. Přijato. 37 pro proti, zdrželi se, zamítnuta. 07 pro, proti, zdrželi se, přijata. 39 a 43 budeme hlasovat unblock. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 44. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 46. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 47. Pro? To nám vypadlo. 08 rovněž. Omlouvám se, říká paní předsedající. 48. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Asi to musíme ověřit. Uvěříme to elektronicky. Končím hlasování. Přijato. Čtyřicet devět, kde je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 50 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 09 pro, proti, zdrželi se přijato. Desítka pro, proti, zdrželi se, přijato. Jedenáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvanáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. 53 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 54 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dobře, ověříme to. Čtyřicet čtyři, řekla paní předsedající. Promiňte, omlouvá se paní předsedající, 54. Končím hlasování. Zamítnuto. 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 56. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 57 pro, proti, zdrželi se, přijato. 58 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že jsme to schválili. Ověříme. 58. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 60 pro, proti, zdrželi se, přijato. 61 pro, proti, zdrželi se, přijato. 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 63 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dobře, ověříme to elektronicky. 63. Končím hlasování. A výsledek? Přijato. 64. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Myslím, že to bylo jasné, ovšem přejete-li ano, můžeme to ověřit elektronicky. 64. Končím hlasování. Zamítnuto. 16. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 18 a 65, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 66 pro, proti, zdrželi se, přijato. A poslední nám odpadlo. A nyní usnesení. Jednička. Kdo je pro? Proti? Zamítnuta. Dvojka. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis jedna. Pro?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 Devítka ve dvou částech. První část, kde je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh číslo jedna, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti. Myslím, že to musíme ověřit. Elektronicky. Kompromis číslo 2. Končím hlasování. Přijato. Třináctka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Ústní návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. A nyní druhá část návrhu 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 18 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 19 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 20 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 21 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme to? Dobře, ověříme to. 21. Elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuta. A nyní kompromis číslo 3. Kdo je pro? Proti? Přijato. A konečné hlasování o celém usnesení. Hlasujeme elektronicky, prosím. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A výsledek? Omlouváme se, milí kolegové, tři nám nehlasovali. Tři nám ještě nehlasovali. Můžeme ještě jednou, prosím, zopakujeme hlasování. Tak a nyní už by to mělo být správně, čili ano, schválili jsme toto usnesení. Zítra se uvidíme o půl desáté.